I think you start now because yeah. by the time we have the text votes, can I adopt the agenda? First of all, we uh, adopt the agenda. The agenda is adopted. The point for the vote. Hlasování. Budeme hlasovat o Evropském semestru pro, hospodářsk- pro koordinaci hospodářské politiky, strategii ročního růstu. Program je přijat, oznámení předsedy žádná nejsou a proto přistoupíme k hlasování, dámy a pánové. Začneme zkušebním hlasováním. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Máme tady 50 karet. Chybí jedna. Jedna pořád chybí. Co pak to tady máme? One Ruhe card. What's the matter with the Ruhe? One Ruhe, is missing, so... Um, one GUE is missing. Chybí jeden hlas za GUE. Protože tato osoba nemá kartu. Uzavřeme zkušební hlasování a začneme. Dámy a pánové, začneme kompromisem A, elektronicky. Hlasování je zahájeno. The vote. Hlasování je uzavřeno. 21 pro, 32 proti, zamítnuto. Přejdeme na alternativní kompromis A. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Proto přejdeme na kompromis B. na straně 5. Kompromis B. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Přejdeme na alternativní kompromis B. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Jdeme na kompromis C. Kompromis C. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Alternativní kompromis C. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Přejdeme na kompromis D. Máte to všichni? Hlasování je zahájeno. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto. Alternativní kompromis D. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Takže teď jdeme na E. Strana 13. Kompromis E. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Alternativní kompromis E. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijato. A nyní F. Kompromis F. Zaháj, hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Přejdeme na alternativní kompromis F. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Jdeme na kompromis G. Kompromis G. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Alternativní kompromis G. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Jdeme na kompromis H. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Jdeme na alternativní kompromis H. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Jdeme na kompromis HA. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Alternativní kompromis HA. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijato přejdeme na kompromis I. Nebo je to je? Ne, I, dobře. Hlasování je zahájeno. Hlasování. Máme o jednoho za ELS navíc, máme jich tu příliš. Je to v pořádku. Budeme pokračovat. Uzavíráme hlasování o kompromisu I. Zamítnut. Přejdeme na alternativní kompromis I. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Takže nyní jdeme na pozměňovací návrh 365. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. A přejdeme na zbytek padá. Ne, další je 366. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Přejdeme na návrh 367. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Jdeme na 368. Pozměňovací návrh 368. Hlasování zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Byl přijat a zbytek odpadá. Takže nyní jdeme na návrh 371. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Návrh 372. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Návrh 373. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Zbytek odpadá a jdeme na návrh 376. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Jdeme na 377. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Nyní jdeme na návrh 378. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Zbytek odpadá a přecházíme na návrh 384. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Jdeme na návrh 386. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Jdeme na návrh 387. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Jdeme na původní text. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Nyní jdeme na návrh 388. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Další je návrh 389. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijat. A návrh 390. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Přejdeme na kompromis je. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Přejdeme na alternativní kompromis je. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Přecházíme na kompromis AB. Kde pak to je? Kompromis AB. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Zamítnut. Alternativní kompromis AB. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Jdeme na kompromis AC. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Alternativní kompromis AC. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Jdeme na kompromis AD. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Alternativní kompromis AD, hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Kompromis AF. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijat. Jdeme na jdeme na envy návrh. Jdeme na pětku. Envy pět. Hlasování je zahájeno. Hlasování uzavřeno, zapomněl jsem. Přijat. Další je budget 2. Hlasujeme o návrhu budget 2. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Jdeme na návrh 6, budget 6. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Jdeme na návrh 8. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Jdeme na návrh číslo 10. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování o celém dokumentu. Je tady někdo, kdo si to chce ještě trošku rozmyslet? Ne, všem je to jasné. Dobře. Jmenovité hlasování, dámy a pánové, jdeme na to. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. 23 pro, 32 proti. Nikdo se nezdržel hlasování. Návrh padá. Děkuji za účast.